Eh, akty přijaté v tomto postupu. A pak jsou tady technické požadavky pro lodě, eh, které se pohybují pro vnitrozemských vodních cestách a pak tady jsou společné statistiky pro zahraniční obchod, delegované akty a vše toto bude v zápisu z tohoto zasedání. Je, je zde lhuta tříměsíční.